Ladies and gentlemen, <clears throat> please be seated. Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Zahájíme zasedání našeho výboru pro bezpečnost a obranu. Nejprve oznámím, že eh, tlumočení je k dispozici zejména pro plné členy výboru. Jinak naše zasedání je vysíláno na internetu. Nyní přecházíme hned k přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, eh, považuji pořad jednání za přijatý. Nyní sdělení předsedkyně, abych se ráda omluvila za sebe a sekretariát za chaos, který provázel dnešní zasedání a odklad na pozdější hodinu, protože jsme měli hlasování o e, Sacharově ceně a v podstatě všichni e, naši členové a i někteří náhradníci Eh, našeho výboru jsou také členy výboru AFED, takže jsem účastnili hlasování. Takže tolik tedy k pořadu jednání. Nyní už přijdeme ke druhému projednání návrhu zprávy o vývozu zbraní. Tady jde o provádění společného postoje 2008 lomeno 244. Spravodajkou je paní Bodil Valero. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 23. září, pokud se dobře pamatuji. Vím, že tam bylo pár problémů s organizováním schůzky stínových zpravodajů. Já teď každopádně dám hned slovo paní Valero a požádám ji o to, aby vysvětlila situaci. Ještě budeme mít trochu času, protože eh, hlasovat budeme až 16. listopadu. Ještě 12. listopadu budeme mít čas eh, na další rozpravu tady na výboru, takže ještě máme prostor, teď si tedy vyslechneme paní eh, Valero, která nám něco řekne více k eh, situaci. Prosím, máte slovo. Ordförande, eh, jag vill börja med att tacka för alla de 180 ändrings... Děkuji. Na začátku dovolte, abych poděkovala všem těm, kteří přispěli. Máme zde těch 118 pozdělacích návrhů a hodně tedy přispěli tak k dobrému konečnému výsledku. Ty, eh, ty návrhy, těch 180 návrhů se hodně liší sice, ale já myslím, že budeme schopni se dohodnout na celé řadě kompromisů, které budou přijatelné. A takže když jsme začali pracovat na té zprávě, tak naše představa byla, že chceme nejprve e, e, e, jak si vzít do úvahy novou bezpečnostní situaci a obecně situaci u našich sousedů, jakožto poslanci tedy musíme vždycky vzít v potaz novou situaci. To znamená, že musíme se především podívat na to, kam ty zbraně se vyváží, tak aby neskončily ve špatných rukách. Mm, já jsem se tak rozhodla, že se zaměřím na roli parlamentu, pokud jde o kontrolu, parlamentní kontrolu, eh, parlamentní kontrolu a i kontrolu ze strany veřejnosti, protože my se od, zodpovídáme občanům. To znamená, že my jako poslanci také musíme plnit naši odpovědnost. Nastala nová bezpečnostní situace, nový bezpečnostní kontext a eh, měli bychom se i ponaučit eh, z minulých chyb, protože ne eh, všechno probíhalo správně, jak by mělo, takže musíme se ponaučit. Musíme respektovat eh, existující pravidla a zde existují různé kategorie pravidel. Já doufám, názory se liší, takže bychom měli se doufám na tom dohodnout. Někteří tedy jsou pro jednotný společný výklad, to, to znamená všichni by měli mm, tedy ta pravidla aplikovat stejně, ale máte země, které mají striktnější pravidla a to by znamenalo, že by museli tedy jít směrem dolů se svými pravidly, což by asi nebylo přijatelné pro veřejnost dané země. Já doufám, že nalezneme řešení, které bude nakonec vyhovovat všem. Také i musíme mít nějaký minimální společný jmenovatel a samozřejmě členské státy musí mít možnost poté přijmout striktnější pravidla než ta společná. A tak to i e, e, zní tedy náš společný postoj. Já jsem již zmínila, že bychom, se, že bychom měli připustit, že v minulosti jsme se dopustili chyb a že bychom neměli pokračovat se <laughs> stejnou cestou. Když se podíváte třeba na důsledky arabského jara, tak asi teď snadno se to hodnotí zpětně, co jsme měli bývali udělat. Ale měli bychom se podívat eh, pečlivě na situaci, do kterých, situaci zemí, do kterých jsme vyváželi zbraně a z toho vyvodit důsledky. Nejenom bychom měli eh, se zabývat eh, Eh, specifickými rysy toho vojenského materiálu, to znamená, jaké zbraně se vyváží, kam do kterých zemích a kterým konečným uživatelům, ale my bychom se měli zabývat obecněji eh, situací v dané zemi a v daném regionu. A, takže a propojit to tedy s tím, jaký vojenský materiál se tam vyváží. Další Důležitý prvek je konečný uživatel. Tady je důležité, aby nakonec se ty zbraně neskončily v rukách jiných nežádoucích uživatelů. A zde ten, ty, mm, e, ta osvědčení o konečném uživateli nestačí. Samozřejmě e, asi bychom měli e, pracovat na něčem lepším, a určitě se to nakonec vyplatí. Tady nejde pouze o konečného uživatele, ale jde také o citlivé technologie, aby ty citlivé technologie neskončily ve špatných rukách. Tady v tom případě bychom se mohli ponaučit od Spojených států, pokud je o konečné uživatele a citlivé technologie, protože americká pravidla jsou daleko přísnější než ta naše. já jsem nechtěla tady poukazovat konkrétně na jednotlivé země, což by se bylo mohlo udělat, ale eh, já jsem se rozhodla, že to bude pouze na jednom místě, kde toto zmíním, to znamená ty země, které nerespektují naše požadavky a naše kritéria na reporting. A pouze tam lze tedy zmínit konkrétní země ale to je ještě určitě věc k diskuzi. Doufám, že nějakým způsobem eh, to budeme schopni sformulovat eh, tak, aby to uspokojilo všechny. My zastupujeme občany Evropy, my nezastupujeme vlády. A to jako parlament musíme mít na paměti. Já jsem měla možnost i jednat s některými stínovými, ne tedy se všemi ještě, a doufám, že určitě bude příležitost eh, si s každým z nich promluvit a 22. října se sejdeme. 22. Mm, 10. se sejdou stínovi zpravodajové a já doufám, že eh, Eh, účast bude hojná a děkuji ještě jednou všem za pozměňovací návrhy a z nich tedy budu schopná vydedukovat, jak se staví stínový k těm, této tematice a jaké kompromisy nám může jít. Děkuji. Nejprve stínový zpravodajové, zpravodajové paní Tunekila. Pan Tunekila. Tam prezidencie. Uh, eh, uh, eh, I'm glad to Eh, inform you that jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že eh, jsme eh, měli první konstruktivní schůzku s paní zpravodajkou, také se můžeme těšit na kompromisní návrhy. Hlavní postoj EPP je upozornit na konstruktivní výsledek společného postoje, který by byl závazný, právně závazný a který by také vedl k rozhodnutí, které je v rukou členských států. Tenhle společný postoj ocenili i třetí státy mimo EU a přidali se k němu. Je velmi důležité mnohem lépe mít pod kontrolou nepovolené obchodování se zbraněmi. Je potřeba mít také včasnou výměnu informací mezi členskými zeměmi, zejména pokud došlo k zrušení licencí v jednom eh, členském státě, tak je důležité, aby o tom byly informovány i další země. Další důležitá věc je, že zbraně nejsou špatné sami o sobě, ale je důležité, kdo je využívá, za jakým cílem a zda se řídí mezinárodními pravidly. EPP tedy zdůrazňuje, že evropský obraný průmysl je v jádru naší společné bezpečnostní politiky a proto musíme zajistit, že posílíme tuto základnu to je důležité pro to, abychom snížili svou závislost na třetích zemích. Zbraně také slouží k zajištění eh, společné obrany i podle eh, charty OSN. Jsou důležité také k zastrašení v případě agrese tak jak to vidíme třeba na Ukrajině. Takže tyto věci je potřeba eh, vždycky vyhodnotit od eh, případu k případu na základě společného postoje. Ale jak už jsem říkal, těší mě eh, pozitivní přístup zpravodajky a věřím, že budeme mít dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Ines Ayala. Děkuji paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla poděkovat paní Valero za tuto práci, kdy se snaží i vstoupit v dialog se všemi politickými skupinami a snaží se zbližovat pozice a dohodnout se na kompromisu. Takže my, já ho, hovořím za naší frakci, která je zcela k dispozici. Jenom chci připomenout, že pro naši frakci je velice důležité vzít do úvahy, že tato zpráva hovoří o kontrole, kontrole vývozu. Je třeba vzít do úvahy i to, že v posledních letech, i vzhledem ke krizi, tak se hrozně zvýšily tyto vývozy i kvůli tomu, že vznikly nové jevy od 11. září vlastně. Takže tyto vývozy teď v podstatě jdou jinými cestami, vrací se zpátky, různé nelegální cesty, někdy je to různě zakamuflováno a takže i v rámci Evropské unie tyto zbraně, které vyvážíme, tak mají eh, ten efekt, že často se nám to potom vrátí. My eh, eh, vyvážíme a a, po, e, legálně, ale potom mm, musíme si uvědomit, že neseme dvojí odpovědnost, abychom dobře věděli, komu se vyváží, jaké vládě. A, mm, takže mm, tady určitě to, na tom se dohodneme a potom i z důvodu bezpečnosti musíme si uvědomit, že tato kontrola zbraní také e, musí mít ten silnější bezpečnostní prvek, tak aby se nám ty zbraně nekontrolovaným způsobem sem nevracely potom do Unie. My zde vítáme i to, že zpravodajka je vstřícná a e, a e, e, že tedy hovoří o tom, že e, ta kontrola by měla mít cykní rámec mm, a i, i hovoří o těch prvcích, jako je legitimní mm, obrana a mm, potom i hovoří o používání zbraní pro jiné než vojenské účely, to také je relevantní pro některé státy Eh, i vzhledem k třeba k jejich kulturním mm, zvyklostem, historii, ale mm, jak, mm, jako například jsou to zbraně tedy lovecké, takže tady musíme věnovat tomuto také zvláštní pozornost, abychom k takovýmto zbraním přistupovali specifickým způsobem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Máme zde i dalšího stínového zpravodaje, takže přejete si prosím vzít slovo. Zgadzám się, mm, pewnie zgadzamy się tu. Děkuji. Chtěl bych říct následující. Určitě se shodneme ohledně toho, co už říkal i stínový zpravodaj za ETP, a sice, že společný eh, eh, postoj eh, definuje důležité otázky i v, co se tedy týče národní svrchovanosti. Musíme dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými kritérii, která tam jsou stanovena. A také, co se týče vývozu zbraní a jeho kontroly protože potřebujeme mít také možnost eh, sebeobrany. A tady je potřeba nalézt rovnováhu. Společný postoj, který jsme vypracovali, se tedy vztahuje i na oblasti, ehm, které leží na Blízkém východě, a jinde. Kritéria, která jsme vypracovali, bychom měli tedy být schopni využívat i třeba pro východní eh, sousedství, i v případě eh, Ruska. Tady odkazuji třeba na Mistrál, tam jsme možná postupovali příliš měkce. Takže Připomínám tedy, že tahle ta kritéria, která jsme si stanovili v tom společném postoji, by měla platit bez geografických rozdílů. Děkuji. Ani Sabine Lezing, prosím. Děkuji. Já se omlouvám, protože jsem se nemohla účastnit první rozpravy k tomuto tématu, ale jak má frakce, tak já eh, nenavrhujeme nějaké eh, rozdílné eh, věci k tomu, co předložila paní zpravodajka. Mm, nevím, zda už tedy došlo k nějakým konkrétním dohodám mm, během setkání, kdy jsem se tedy nemohla účastnit. Já tedy opravdu tady reaguji pouze na to, co je v té zprávě a co jsem viděla v pozměňujících návrzích. Ehm, já si tedy myslím, že eh, ten společný postoj poskytuje velmi dobrý rámec. Ta kritéria jsme vypracovali, takže z mého pohledu teď jde o to, jak tato kritéria opravdu budeme efektivně uplatňovat. Já tedy vítám návrh zprávy tak, jak jsem eh, jej tedy přečetla a budu mít jenom několik eh, pozměňujících návrhů když jsem se dívala na těchto 80 pozměňovacích návrhů, tak jsem si všimla jedné věci, a sice, že se velmi eh, různí, že jsou odlišné a částečně se tam eh, někdo snaží dostat eh, do této zprávy priority, které si myslím, že nejsou přiměřené pro tuhletu zprávu její rozsah. Eh, paní zpravodajka a potom ještě další eh, skupiny, jak už jsem vždycky eh, dříve zdůrazňovala. Tam máme totiž ještě článek 10 společného postoje. To, já, to oni považují za velmi důležité a já si myslím, že právě pozměňovací návrhy ke článku 10 se nějakým způsobem objeví v kompromisních návrzích. právě toto je pro nás velmi důležitým bodem. Děkuji. Thank you, madam. I can see. Uh, EFTD má tady stínového zpravodaje. Nevím, jestli pan Schaffhauser byl jmenován do této funkce stínového zpravodaje za jeho politickou skupinu. Máte slovo. Ano, děkuji. Samozřejmě jednou to nic neznamená. A já eh, tedy eh, zde chci mm, eh, zdůraznit pozici mm, kolegyně z FFP. E já si myslím, že je třeba nechat svobodu členským státům. Za prvé, je třeba skoncovat s těmi společnými postoji, protože společné postoje, ty by měly být nezávislé na Evropě, ale často jsou to e, tedy e, společné zájmy, které jsou e, externě nám vnuceny, nadiktovány. Já nechci to jmenovat, ale většinou od Spojených států. To je nepřijatelné, přece Evropa má své zájmy, to jsou její zájmy a to nejsou zájmy NATO, ani zájmo, zájmy nějakých velmocí, jiných velmocí. Za druhé, Členské státy by měly mít eh, úplnou svobodu a samozřejmě mm, to je zcela skandální, když vidíme, jak eh, Francie třeba teď eh, musí tedy se vlastně přizpůsobit, pokud je o rozhodnutí o mm, letadech Mistral a o, tedy Mistral a ta samozřejmě Francie, ale je zde země, které má tuto špičkovou technologii a tudíž je technologicky nezávislá, což třeba není spojené království, které závisí eh, technologicky na, na Americe, třeba pokud jde o jaderné zbraně, jaderné ponorky, ale my, my jsme technologicky nezávislí a my si to chceme ponechat. A toto by mělo být velice důležité i pro budoucnost, pro technologickou nezávislost. Tudíž společné rozhodnutí ano, ale za podmínky, že skutečně budeme mít skutečnou evropskou politiku, ale mm, mm, Třeba pokud je o moji frakci, tak moje frakce je pro relativní nezávislost, pokud je o technologickou nezávislost především a měli bychom si to ponechat a ne se eh, podrobovat eh, rozhodnutím někoho jiného. O suverenitě se nejedná. Děkuji, pan Galer. Děkuji. Jenom opravdu eh, stručnou otázku na paní zpravodajku. Vy jste říkala, že uplatňování eh, společného postoje v praxi eh, nevždy fungovalo. Z jakých zdrojů máte tuhle informaci? Děkuji. Thank you. Uh, ladies and gentlemen. Děkuji. Dámy a pánové, <clears throat> my eh, teď, když jsme změnili celou strukturu toho, to, setkání, tak eh, si myslím, že není možné konstatovat, že by byl konsensus mezi našimi stínovými zpravodaji a já si myslím, že bychom tedy měli skončit tu to eh, diskusi a eh, ty úvahy o společném postoji mezi tím před dalším zasedáním dojde k setkání stínových zpravodajů a těšíme se na to, že 12. Nove- listopadu se k tomu vrátíme a opět tyto věci zvážíme. Paní Valero, máte slovo, ale prosím, buďte stručná. Ano, já budu stručná. Chtěla bych vám pouze všem poděkovat za vaše připomínky. Určitě budeme mít 22. Eh, října velice konstruktivní setkání. Eh, chtěl bych, chtěl bych odpovědět na otázku pana Gajera. Nejde pouze o jednu studii. Eh, díváme se na eh, nejrůznější zprávy, na zprávy, které jsou obsaženy, na informace, které jsou obsaženy v této zprávě. To je ta zpráva o exportu zbraní. Čili takže se bavíme také o tom, co už jsme udělali. Děkuji. Teď tedy končím diskusi k tomuto bodu. Další bod Ehm, se týká boje proti násilnému extremismu. Ráda bych mezi námi přivítala dva eh, panelisty. Eh, toto téma bylo navrženo eh, hlavně všemi koordinátory, ale hlavně pan Geiler přišel s touto myšlenkou, takže díky jeho návrhu se nám eh, podařilo mezi nás pozvat pana Maskuda Krůzeho, kterého bych velice ráda mezi námi přivítala. Pan Kruse je výkonným ředitelem Hidaji, což je Mezinárodní středisko excelence pro boj proti násilnému extremismu. A dále bych ráda pozvala, ráda přivítala druhou panelistku, která, kterou všichni známe dobře. Je to paní Hanna Daniel. Je to konzultantka eh, v projektu Counter Extremism Project, čili projektu pro boj s extremismem. Eh, pochopitelně, že eh, všem nám dělá starosti ta nová vlna extremismu, v bezprostředním sousedství. Bohužel eh, i na eh, našem území eh, dochází k těmto skutkům. Mohla bych zmínit například tu událost v Paříži a také v některých dalších městech Nedávno došlo k tomu strašnému útoku teroristickému v kandidátské zemi, konkrétně mám na mysli Turecko. Čili eh, ráda bych teď hned dala slovo panu Kruzemu. Máte slovo, děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Před 40 lety eh, mladý Němec odešel, odjel z Berlína a přijel do Abu Dhabi což se později stalo hlavním městem eh, Spojených Arabských Emirátů. Tam se zamiloval do krásné beduinské eh, ženy a z tohoto eh, manželství se narodily tři děti, ošklivé děti, já jsem byl to druhé dítě. Všichni, kteří znají můj příběh, těch se vždycky ptám, jakým způsobem jste mě klasifikovali. Jsem poloevropan nebo poloarab? Jsem bílý nebo jsem černý? Jsem křesťan, jsem muslim, nebo něco mezi křesťanem a muslimem, nebo nic. Sokrates v dávné době eh, řekl, já nejsem ani Atéňan, ani eh, řek, já jsem občan světa. A myslím si, že právě v tomto smyslu této globální nebo globalizované identity, eh, to je to, co v současné době čelí velké hrozbě. Dámy a pánové, současné době jsou lidé, kteří eh, neustále propagují eh, kulturu destrukce, kulturu smrti <clears throat> a zabíjení. My musíme podporovat naopak kulturu konstrukce eh, a to je přesně to, co také děláme v Hedaji, což je Mezinárodní centrum <clears throat> boje proti extremismu. Já teď bych vám velice rád stručně představil naší organizaci. My jsme malá organizace, chtěl bych se zmínit o těch základních věcech a později velice rád budu reagovat na vaše dotazy. <clears throat> Mám asistentku Ailu, která eh, mi bude pomáhat s internetem. Hidaya znamená vlastně vedení. Je to arabské slovo, eh, má to islámské kořeny, eh, ale nejedná se o nějaké vedení v obecném smyslu. Eh, v roce 2011 během eh, inauguračního eh, jednání, tehdy se toho zúčastnilo 29 států a členské státy si uvědomily, že vojenská, policejní a spravodajská služba v boji proti terorismu stále již není dostačující. Je potřeba se eh, podívat například na takové věci, jako je role psychologie, role společnosti a v poslední době také dokonce role náboženství a jakým způsobem vnímáme složitost eh, tohoto fenomenu. Eh, tak v důsledku toho potom vzniklo toto centrum. Náš minister zahraničí navrhl, abychom právě toto centrum založili v Abu Dhabi. V zásadě se dá říci, že toto centrum je tedy jakési neformální eh, setkávání, nebo místo, kde se setkávají 29 členských států. Eh, máme společné spolu eh, předsedy. Relevance našich informací vychází z toho, že řídící výbor Hadaji se skládá z 12 vlád, které jsou zastoupeny v rámci pracovních skupin a tím Hidaya vlastně má velice unikátní místo kdy máme eh, stejný, stejný odstup od všech různých organizací, se kterými spolupracujeme. Naše eh, struktura je taková, že vycházíme ze tří cílů. Za prvé se jedná o výzkum a vývoj, kromě toho také děláme školení a také další vývoj eh, schopností. Každé oddělení vede někdo z jiné vlády, například pan Jimmy Kenish vede oddělení pro výzkum, to je Turek, Eh, máme také britského a amerického eh, vedoucího eh, jednoho z oddělení. Lidé se nás ptají, proč vlastně Hidaya je tak unikátní, nebo pro, čím se liší od ostatních organizací. Chtěl bych říct si několik věcí. Za prvé, Hidaya je nepolitická organizace, jinými slovy, my nemáme žádná politická stanoviska jsme také neideologičtí, jinými slovy, nepřistupujeme k tomuto fenoménu z nějakého ideologického úhlu, přistupujeme k tomuto úhlu eh, na základě faktů a údajů, které máme. Myslíme si, že všichni jsme součástí řešení a proto je velice důležité, abychom se podělili, podělili na tom břemenu nejen s vládami, ale také s nezávislými, s nevládními organizacemi a s dalšími představiteli občanské společnosti. Já se omlouvám, že eh, vám dávám <clears throat> všechny tyto rozdíly mezi, co je e, CT a CVE. CVE je tedy to násil, ten násilný extremismus, zatímco CT je zkrátka, která znamená boj proti extremismu. Myslím si, že je potřeba zaangažovat komunitu, protože například i učitelé mají svoji úlohu. <clears throat> Podobně mají svoji úlohu e, také nevládní organizace, e, učitele a tak dále. Eh, máme devět eh, témů, já ne, témat, nebudu o nich hovořit o všech, myslím si, že je všichni dostanete k dispozici, můžete se také podívat na naši webovou stránku, tam můžete získat další informace. Chtěl bych ale hovořit o třech bodech. Za prvé úloha eh, vzdělání a osvěty. Myslím si, že to jsou věci velice důležité. Vzdělání eh, a výchova může někdy být samotným problémem. Proto my jsme eh, vypracovali dva dokumenty. Jedno je Abu Dhabi memorandum o dobrých praktikách eh, ve výchově v boji proti násilnému extremismu. A dále potom máme akční plán pro praktiky, který jim umožňuje pochopit, jakým způsobem ty věci by se měly implementovat. Další téma, je eh, téma, které se týká zahraničních bojovníků. Jinými slovy, klademe si otázku, jak se může někdo, eh, kdo žije v jedné zemi, identifikovat s nějakou úplně cizí ideologii a zabíjet lidi. Čili otázka je, co máme dělat v takové situaci, jaké preventivní opatření máme udělat. Eh, a ten třetí, to třetí téma, je otázka eh, komunikace. Pochopitelně všichni souhlasíme s tím, že eh, radikální skupiny jsou velice mocné a že jsou eh, schopni rekrutovat naše mladé lidi a odvážet je do velice cizího prostředí, kde se učí zabíjet. Uh, Chtěl bych zúraznit eh, jeden klíčový projekt, na kterém v současné době pracujeme. Nedávno jsme pracovali se souseserskou organizací, což je Institut mezinárodní spravedlnosti a právního státa. Vypracovali jsme určité kurikulum, eh, které potom používáme při školení o tom, eh, jak řešit problém těch zahraničních bojovníků. Hovořili jsme o tom, na jednom eh, zasedání, kde jsme hovořili právě konkrétně o no, konkrétním kurikulu, hovořili jsme o tom, kdo to bude mít prospěch a jakým způsobem se to mělo provádět. Provádíme dalších asi 44 různých aktivit, které souvisejí právě s tímto kurikulem, ehm, to znamená, jak by se mělo učit věci týkající se boje proti násilnému extremismu, tak abychom byli schopni reagovat na všechny problémy, kterým musíme čelit. Ehm, chtěl bych říci, že Hidaya v současné době Eh, co se týče eh, toho, co budeme dále dělat, co se týče financí, které dostáváme, Chtěl bych říci, že máme eh, financování pro různé programy z různých zdrojů a jeden z těchto zdrojů je také Evropská unie. Evropská unie by nám měla pomáhat financovat asi 40 programů během příštích několika let. Jsou to programy, které se právě týkají boje s násilným extremismem. Velice tím končím a těším se na vaše dotazy a připomínky. Děkuji. Děkuji za tento úvod a já nyní dám slovo paní Haně Daniels. Děkuji. Já děkuji za pozvání na dnešní zasedání vašeho výboru. Eh, potýkáme se opravdu s eh, krutou situací v oblasti eh, terorismu. Minulý týden eh, ISIS zase popravila eh, oponenty v Iráku a to velmi brutálně. Já v Británii pokaždé, když si pustím zprávy, tak zase vidím, jak eh, další britští občané odchází z naší demokratické a tolerantní společnosti do Sýrie a jiných zemí, aby bojovali s, spolu s ISIS. Já si myslím, že opravdu musíme dělat všechno pro to, abychom nechali v minulosti tenhle ten typ eh, terorismu, který je opravdu násilný. Násilný extremismus je motivován samozřejmě extremistickou ideologií a pouze tím, že spochybníme takovou motivaci, můžeme zabránit budoucím násilným činům, musíme bojovat proti nenávistné ideologii, která vede k násilí a kterou využívá ISIS proto, aby zdůvodnila své aktivity tato ideologie. V podstatě eh, využívá radikalizace ve smyslu toho, že říká, my jsme jiní, odlišní, oni se od nás liší. Takže kromě toho používají samozřejmě také propagandu na internetu a snaží se co nejvíc se vyčlenit, odlišit se od mainstreamové společnosti. Eh, ISIS má úplnou mašinérii propagandy, eh, kdy říká muslimům, že by mohli žít ve společnosti, kdy eh, se nebudou potýkat se sociálním vyčleněním a budou se moci plně věnovat svému náboženství. To samozřejmě potom vede k radikalizaci k, a k tomu, že vznikají nové teroristické organizace, které potom eh, provádí násilné členy. Takže pokud chceme bojovat proti radikalizaci, musíme zjistit, musíme identifikovat eh, Jaká je motivace pro e, násilný extremismus? Proč je to tak efektivní? Ono je to taková dvousečná zbraň, protože na jedné straně máte e, vojenskou e, stránku ISIS, která samozřejmě slibuje opravdový islámský stát, který, do kterého nebudou zasahovat ze západu. A tady bychom mohli si myslet, že tohle to dělá nejhorší e, problémy. Potom samozřejmě máme obrazy eh, eh, různých eh, bojovníků ISIS, kteří ale také jezdí v BMW nebo chodí, chodí plavat, běhají někde po parku. Tady se vlastně tohletou propagandou snaží vyvolat takový pocit normálnosti, normality. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že ISIS je schopná dohromady dát hezké obrázky, dát to na internet, využívat sociální média, a také eh, využívat různé slabiny společností. Například v létě tohoto roku ISIS předložila asi 200 různých eh, typů propagandy, ať už to bylo v rádiu, eh, v pamfletech nebo na internetu. 52% téhle propagandy se zaměřovaly právě na kvalitu života, slibovaly lepší školy, potraviny a podobně. 37% se zaměřovali na eh, vojenské akce a eh, opravdu jenom asi 2% ukazovalo brutalitu. Takže tahle ta skupina opravdu využívá eh, nejrůznější média a její využívání se asi zdvojnásobilo od května. Co se s tím dá dělat? Měli bychom eh, zdůrazňovat svobody, které máme v demokratické společnosti. Měli bychom ukazovat, jak tyranská je ISIS, zejména ve vztahu k ženám. Asi jeden z jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou nikdo eh, nesmíme, na kterou musíme pořád upozorňovat, je, že většina obětí ISIS jsou muslimové v muslimských eh, společnostech. A spousta muslimských států vůbec neuznává jejich ideologii. pokud bychom byli schopni koordinovat eh, jasnou eh, reakci proti ISIS, eh, je potřeba hlavně tedy ukázat kriticky, jak oni využívají propagandu, nakolik to není pravda. Musíme samozřejmě najít také partnery v veřejného soukromého sektoru a ukázat, že v podstatě tady v té propagandě jde jenom o šíření nenávisti. Máme už existující kampaně na Twitteru, které eh, využívají právě eh, toho, že poukazují na to, nakolik eh, celá ta vize světa, kterou představuje ISIS, je utopie. Musíme také využívat pomoc občanské společnosti. Tady nejde pouze o vlády. Já samozřejmě tohle to nechci charakterizovat jako muslimský problém. A, ale musíme, eh, se, eh, musíme spolupracovat s lidmi, kteří jsou, kteří jsou nejblíže tomuto problému. Eh, protože například umírněná muslimská společnost samozřejmě se dělá starosti. Je potřeba uznat obrovské přispění, které přispívá v boji proti ISIS i muslimské společenství, je potřeba to ocenit, eh, protože islám má velmi bohaté dědictví a to také samozřejmě musíme uznat. je dobré třeba také upozorňovat eh, takzvaně na, na zlatý věk islámské společnosti. Eh, už třeba byla zorganizována výstava, která, která má obrovskou návštěvnost. Tady tedy se ukazuje kulturní historie, eh, věda a tohle je obrovsky důležité právě v těch eh, společnostech, ve kterých eh, muslimové žijí, tak aby lidé si uvědomovali, odkud pocházejí a jak zapadají do své společnosti. Také musíme pracovat na lepší hm, pochopení muslimských společenství, například v celé Evropě jich máme asi 44 milionů a nemůžeme je hodit do jedné kategorie. také musíme ukázat jednotnost v boji proti extremismu. Protože velmi často eh, právě ty extremistické skupiny jsou navzájem mezi sebou znesvářené, takže my právě musíme využít toho, že naší silou může být jednota. tohle opravdu musíme využívat právě tím, že budeme využívat skvělé projekty, které už máme v nejrůznějších zemích. Musíme také nalézt pomoc eh, na nejnižší úrovni eh, u lidí. Například my máme, eh, my jsme zorganizovali summit mladých lidí proti extremismu. Tam byli všichni, tam byli zastoupeni, tam bylo asi 75 aktivistů z nejrůznějších zemích, mladí lidé, kteří právě působí v téhle oblasti boji proti extremismu A oni opravdu mají minimální zdroje, minimální školení a, a snaží se přesto bojovat proti této ideologii. Zakládají takovéhle platformy, které zapojí účastníky z celého světa a propojí je s tím, že e, mají společný cíl boje proti extremismu. To je obrovsky účinné tak eh, aby extremismus už eh, v budoucnu svými poselstvími neohrožoval naše společnosti. Takže tady opravdu jde také o to nějakým způsobem eh, zabránit dalšímu šíření propagandy ISIS. Eh, za tu dobu, co tady mluvím, ISIS eh, zveřejnilo asi 600 tweetů, takže jenom abych ukázala, jak strašně, eh, kolik toho chrlí do světa. Musíme být ale také, musíme přistupovat realisticky k téhleté výzvě, protože ISIS má asi 46 tisíc um, účtů na Twitteru. Pokud ale opravdu chceme bránit zranitelné Evropany před extremismem, tak musíme využít eh, důle, eh, poměrně eh, vysoké zdroje. Potřebujeme v mnohem větší spolupráci mezi vládami, sociálními médii a společnostmi, které zastupují sociální média. Projekt boje proti extremismus opravdu by měl vést k setkání těch, kteří eh, šéfují těmto velkým společnostem ve Silicon Valley a eh, politiky. Musíme jasně ukázat, že motivem ehm, těchto organizací je extremistická ideologie, proti které také musíme bojovat. Potřebujeme silnou, eh, inkluzivní společnost, která tedy se k tomu jasně postaví také svým vlastním poselstvím, které bude pozitivní. A ještě jednou říkám, tady opravdu nejde pouze o vlády, tady jde i o e, občanskou společnost. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji, děkuji paní Daniel. Teď tedy zahajuji diskusi. Pan Galer byl první, kdo požádal o slovo. Vielen Dank. Děkuji oběma řečníkům za prezentace. Tohle téma je obrovsky důležité pro nás, pro všechny. Je samozřejmě důležité také pro eh, země, odkud tyto extremisté pochází a já považuji za obrovsky důležité, že máme organizace, jako je Hidája, které právě mají sídlo v eh, islámské společnosti. My samozřejmě musíme také něco dělat eh, v našich společnostech, musíme se eh, obracet také na lidi, na naše občany, aby se, ne, řekněme, nedostali um, do takového rozpoložení mysli, které vede k extremismu. Ale radikalizace a násilí samozřejmě zaznamenáváme tedy i v těch daných eh, muslimských zemích. Já bych to postavil do přímé souvislosti také s eh, úrovní vzdělanosti eh, ve společnosti. Ehm, možná ehm, ta eh, bohatá arabská království, tam je to trošičku, eh, možná ta situace trošku jiná. Ale když porovnám eh, třeba země jako Tunisko a Egypt, tak tam opravdu vidím souvislost mezi nižším stupněm politického extremismu, který se potom projevuje i u, u voleb, a úrovní vzdělanosti například chudé země, jako je třeba Jemen, tam opravdu eh, ta ochota občanů hledat eh, radikální řešení je mnohem vyšší. Já si tedy myslím, že v rámci muslimských eh, společenství je potřeba nalézt nějakou cestu. A tohle je vlastně otázka, kterou mám na vás oba, na vaši organizaci, jak toho můžeme dosáhnout. Jak tedy nalézt cestu, abychom přivedli islám do 21. století, abychom jej nově interpretovali. To samozřejmě my nemůžeme dělat jako nemuslimové. K tomu vůbec nemáme právo, ale to musí tedy vzejít z islámské společnosti. Takže myslíte si, že existuje příležitost, eh, šance, že univerzity, vzdělanci, elity eh, budou eh, uvažovat takto o islámu pro 21. století? A kromě toho, nakolik jsou schopny dané vlády něco takového podpořit? Mm, v případě Saudské Arábie přímo můžeme očekávat možná i opak. Kam? Děkuji, pan Kan. Uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat oba hosty na dnešní schůzi a děkuji za informace, které nám předali. Já myslím, že to je hezký příklad, eh, tedy Centrum Hedaya, to je hezký příklad takové multilaterální platformy boje proti extremismu, ale já myslím, že my nemáme možnost více se dozvědět, takže bych rád, aby nám hosté vysvětlili více věcí. Určitě je dobré vždycky vidět, co kde funguje a při řešení tohoto globálního problému. Takže musíme tam, kde existují dobré zkušenosti, tak musíme je sdílet. Je zde určité napětí mezi násilným extremismem a svobodou projevu tedy naším principem a jak mezi tím stanovit hranici. Protože pokud to všechno špatně nastavíme, tak je zde velké eh, riziko v podstatě, že eh, my eh, vlastně budeme nahrávat násilnému extremismu. A zde hm, samozřejmě i hm, víme, že mm, Vím, že vy podnikáte dobré kroky, ale teď jde o to, jak ty kroky, ty správné věci dostat do jiných zemích, tak aby se dostali eh, k těm správným lidem, protože my máme důkazy, že třeba eh, ta celá oblast eh, je eh, problematická především politicky a řada těch extremistů v podstatě eh, vystupuje pod rouškou, pod krytím náboženství sice, ale bohužel mnoho zemí, nejenom v regionu, ale i mimo ten region, tak to zneužívají jako nástroj pro své vlastní politické cíle. A jak to oddělit? a další dva mm, mm, problémy, které od vás bych chtěl vysvětlit. Od Hany jsme slyšeli o, eh, mm, hodně o těch sociálních sítích, médiích a co, eh, jaké vy vysíláte tedy signály? jak proti tomu bojujete, protože zde oni využívají tedy eh, ty eh, eh, tradiční samozřejmě imámy instituce, které také používají pro šíření svého poselství. A co nám hodně leží na srdci, je ta otázka těch zahraničních bojovníků, protože řada z nich jsou evropští občany, kteří se narodili a vyrostli tady. A jak je to možné? Co je vede k tomu, že jdou do těchto oblastí oblastí obrovských problémů, násilí. Proč? Co je k tomu vede a co s tím uděláme? Káně, ještě bych řekl, zaprvé děkuji za tu mm, výstavku 1001. So I thought I better plug that in. A mm, to byla tedy eh, výstavka, kterou možná bychom měli i uspořádat v Evropské unii, abychom to nám pomohlo hodně eh, pochop, pochopit civilizaci. Hodně hovoří o střetu civilizací, ale mm, hodně, eh, je hodně aspektů, které naše civilizace propojují a to bychom měli vědět, abychom lépe se pochopili a díky tomu bojovali proti eh, velké míře ignorance, která panuje i tady v Evropském parlamentu. Děkuji. Thank you, sir. Děkuji. Pan Krasnodemský. Um, I have one question to me. Já mám jednu otázku na paní Daniel, protože vždycky v takovéto diskuzi mám pocit, že tady Eh, eh, chybí určité aspekty, které chybí tedy v politické diskuzi, ale možná se spíše dočteme v literatuře, abychom věděli, jaké jsou příčiny radikalismu a možná i tady bychom měli být více kritičtí, poněvadž víme, že dochází k radikalizaci, že to je velice přitažlivé nejenom pro muslimy, ale i pro jiné a je přitahuje tato radikální ideologie. Možná bychom mohli provést hlubší společenskou diagnózu a položit si otázku, co je špatné na naší společnosti v Evropské unii, proč tedy to vede mladé lidi k radikalizaci. Pokud to neuděláme, tak vždycky nakonec budeme překvapeni že i někdo třeba ze třetí generace z Německa najednou se rozhodne a přidá se k islámskému státu, třeba mladá žena. Ano, já vím, že mm, před pár lety mm, tomu již docházelo tedy na univerzitách a tady asi to i ukazuje, jak je to atraktivní i pro ženy. Možná bychom měli tady i, si i více jít tou cestou e, společenských věd, e, sociální antropologie. Děkuji, pane Tanoku, prosím, to není tady otevřená diskuze to není nějaký brainstorming. Samozřejmě můžete si požádat o slovo. A nyní paní Valero, prosím. E, Děkuji. Já e, vlastně jsem přemýšlela o řadě věcí, ale většina z nich již byla zmíněna. Chtěla bych se zeptat, e, co děláte pro to, abyste se dostali k těm lidem fakticky? k větším počtům těchto lidí, protože vy jste eh, v Spojených Arabských Emirátech, ale jak se dostáváte k lidem v jiných zemích? Například, když hovořím o těch zahraničních eh, bojovnících, několik tisíc eh, jich přišlo z Evropy, ale například v, v Tunisku jich bylo pět tisíc, z Tunisu odešlo do Syrie pět tisíc zahraničních bojovníků, čili Eh, vlastně tito zahraniční eh, eh, bojovníci přicházejí často také ze zemí, které jsou v sousedství těchto zemí. Myslím si, že bychom měli se soustředit na prevenci, ale je otázka taky, jakým způsobem tato preventivní opatření fakticky fungují. Jak se člověk dozví, jestli ty věci jsou úspěšné nebo ne. Například, jak vy víte, jestli se vám něco podařilo, pokud se vám to podařilo protože eh, eh, pochopitelně všichni víme, že chceme eh, těmto věcem zabránit, ale jak se můžeme dostat k těm správným lidem? Děkuji. Pan Tulekela. Děkuji. Toto je skutečně velice pozbudivé, to, co vy jste tady řekli. Zmínil jste se o významu identity, a také jste hovořil o významu vzdělání a výchovy, protože já si myslím, že identita, eh, vlastně pochopení smyslu života je naprosto zásadní, hlavně pro mladé lidi. A není překvapivé, že mnoho lidí v Evropě eh, v současné době mají zájem o tyto extrémní řešení, protože lidé jsou zklamáni, zklamáni z, z institucí, eh, z ekonomického života. A to všechno pochopitelně souvisí také s tím nedostatkem smyslu života nebo s nedostatkem kulturních kořenů. Eh, čili snaží se najít eh, určitou zkratku, která by jim vyřešila tyto životní problémy a tak ukázat eh, vlastně tomu establishmentu, eh, co si o něm myslí. Vy jste se zmínil o tom, že vzdělávání a výchova eh, nestačí sama o sobě, že potřebujeme mít jakousi hlubší vzdělání. Mě by zajímalo, jestli v tom má svoje místo také náboženství. Protože jestliže hovoříme o potřebě porozumění mezi kulturami, tak pak se nemůžeme v žádném případě vyhnout také otázce eh, náboženství, protože muslimský eh, eh, svět je pochopitelně velice blízce propojen s náboženstvím, zatímco Evropa je po většině agnostická, čili jakým způsobem se můžeme vyhnout tomu, abychom uráželi to, co je naprosto svaté pro jednu Eh, eh, jedno náboženství. Já souhlasím s tím, co zde řekl kolega. Civilizace pochopitelně se doplňují, nejsou, nestojí proti sobě, ale je třeba přitom vycházet ze vzájemné úcty. Pokud bychom eh, mohli mladým lidem zdůrazňovat tyto věci, jaký je smysl života, Eh, eh, jaká je cena života. To jsou věci, které jsou důležité. Váš příklad skutečně je velice povzbudivý. Děkuji. Děkuji. Pan Lapasesoras. Mm, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, Krusy, vy pocházíte tak eh, z, z, z rodičů, který každý poslední ze země, já jsem dokonce transatlantické dítě. A myslím si, že eh, máme skutečně povinnost eh, tyto věci nějakým způsobem spojit. Není to jednoduché, ne každý je s tím spokojený. Já, kdybych se stal Američanem, můj kamarád Fose by nebyl moc šťastný, kdybych se stal Španělem, možná, že někdo také by z toho neměl radost. Čili Máme eh, určité eh, privilegium v tom smyslu, že se snažíme právě nějakým způsobem eh, přivést ty civilizace k sobě. Já vím něco o práci, kterou děláte. A Velice mě to zajímá, protože vaše země, a myslím si, že můj kolega již o tom hovořil, myslím si, že Spojené arabské emiráty skutečně dělají dobré eh, kroky a eh, jste vlastně v čele velice eh, důležitého boje proti radikalizaci a proti extremismu, protože jste přímo na té první frontě, takže za to bych vám chtěl poblahopřát. Co se týče vaší vlastní instituce, tam si myslím, že s tím souvisejí dvě věci, o kterých bych se chtěl zmínit a byl bych rád, kdybyste nám o tom řekli více. Eh, jedna věc je otázka vzdělání, výchovy, eh, s tím na tom pracujete a myslím, že to je naprosto zásadní. Čili co eh, děláte v této oblasti? A druhá věc souvisí s tím, co se děje také v Evropě. A sice dochází k radikalizaci ve věznicích. Myslím si, že k tomu dochází v celé řadě věznic v Evropě. Lidé se dostanou do vězení a když Eh, z vězení vycházejí, jsou z nich extremisté. Čili děláte také něco v této oblasti? Děkuji. Děkuji. Pan Eller. Stručně se ještě vrátím k vaší retorické otázce ze začátku. My jako Evropané bychom Eh, měli říci, že jako Evropané zodpovíme snadno. Pokud máte pas eh, členského státu Evropské unie, tak prostě máte eh, tu, tuto národnost a samozřejmě na základě toho také jste evropským občanem. Pokud jsme to nesprostředkovali všem takovýmto evropským občanům, zejména tedy z muslimského prostředí, kteří zde žijí, tak to je samozřejmě problém. Ale opačně je také problém, pokud netrváme na tom, e, že vaše otázka identity, kterou jste na začátku položili, je naprosto jasná. Protože jinak se právě do toho dostane ideologie, sociální pozadí a podobně. E, to mě dostává ke druhému tématu, které souhlas, souvisí s tématem vzdělanosti. Když se tady podívám na německý příklad, tak my eh, v Německu nemáme islámský terorismus právě proto, že eh, vlastně profitujeme eh, z laického tureckého státního uspořádání, protože Mm, v podstatě až do nedávna eh, byli všichni imamové v německých eh, mešitách jmenováni vlastně eh, tureckým ministerstvem pro náboženství a mm, Připomínám také, že právě laicismus je zakotven v turecké ústavě. Samozřejmě to nezabraňuje v praktikování náboženství. Já mám ale ještě jednu otázku, která jde trochu hlouběji. Teď vlastně Turecko je vlastně jediná takhle čistě islámská země, a, e, která má takhle jasně stanovený laicismus, ale teď se od něj trošku odvrací. E, také se samozřejmě můžeme podívat na význam e, křesťanství v evropských společnostech. Tady máme vlastně jasný vztah mezi státem, náboženstvím, eh, jasný, jasný vztah mezi obsahy, eh, které jsou zprostředkovány náboženstvím. A tenhle ten vztah se prostě musí vyjasnit, takže um, zeptal bych se, jestli tedy sekulární model státu je mrtvý, nebo jak si definujeme ten vztah mezi náboženstvím, náboženským vzděláváním ve vztahu k, ke státu a náboženství. Děkuji. Nyní se obrátím na naše panelisty. Začneme zase s panem eh, Kruzem. Hmm. Mohl byste se prosím vyjádřit k eh, této rozpravě, možná odpovědět na otázky a potom dám slovo paní Daniel. Děkuji. Já jsem si tady zaznamenal tři stránky úžasných otázek a připomínek a snažím se, budu se tedy snažit je eh, se skupit trošku dohromady. Prosím vás, pokud na něco zapomenu nebo neodpovím, tak eh, budeme v kontaktu i nadále, já to rád odpovím eh, třeba písemně. Jedna velká otázka, která zde zazněla, je, co se tedy děje v islámském společenství, v islámském světě, co musí udělat tato společenství. Já samozřejmě eh, nemůžu eh, komentovat prostřednictvím vlády, ale můžu tedy mm, říci, jaké máme eh, různé iniciativy na úrovni občanské společnosti a podobně. Například máme iniciativu vytvořit něco, čemu říkáme podpora míru. Je to v podstatě takové fórum islámské společnosti, probíhá to už dva roky, je to vnitroislámský dialog, je to um, umírněný islám, mainstreamový islám um, versus uh, radikalizovaný islám. A tohle to je naprosto interní proces v islámském světě a my jsme tedy měli eh, příležitost účastnit se um, jedné z akcí tohoto fóra. Potom máme Radu muslimských starších, tam máme některé prominentní osoby um, islámského světa, jako například hlavní uh, imám z El Azhar, a tam v podstatě e, tahle ta rada muslimských starších v podstatě e, má poskytovat jakýsi e, teologickou, teologické, teologické zamýšlení nad těmito věcmi. Kromě toho nedávno USA spolu s Arabskými Emiráty v rámci spolupráce proti Dáš eh, založili SAWAP Centrum, což je v podstatě taková iniciativa na internetu, která má dekonstruovat eh, jakékoliv poselství, které vysílá ISIS a v podstatě předkládá jaksi proti signály, proti poselství. Takže Tady se začíná na Twitteru a potom eh, postupují na různá jiná sociální média. Takže my jsme v podstatě se účastnili ustanovením tohohle, toho, což um, vychází z, um, ze základní myšlenky. Tady v podstatě samozřejmě jde o svobodu projevu, svobodu médií, svobodu e, i v těch sociálních médiích. A já tady úplně otevřeně řeknu, na různých zasedáních, kterých jsem se účastnil, někteří zástupci vlád a podobně takhle eh, vzali telefon, ukázali je takhle všem a řekli, tohle není mobil, to je zbraň a potom útočili na eh, sociální média a podobně. Ale já vždycky říkám, podívejte, tohle je tuška, já to někomu můžu pichnout do ocha, tak je to zbraň. Znamená to, že tuška je špatná. Tady eh, nám eh, chybí důležitá věc. Když já třeba a mý sourozenci byli Eh, nebo jsou, my sourozenci jsou ještě mladí, kteří mě třeba 16 a takhle surfují během noci. Nikdo je třeba ne, nenáboruje, nerekrutuje. Jak, jak se propojují s ostatními? Hmm? Problém je, že my jaksi nenabízíme alternativu proti některým těm poselstvím. My tady máme vákuum, něco chybí. Některé skupiny prostě předkládají eh, fotografie dětí, která umírají, e, ukazují oběti a říkají, podívejte, tyhle ty oběti, nikdo s tím nic nedělá, chcete s tím něco udělat vy, chcete na pomoci e, k tomu, abyste měli nějaké směřování v životě, přidejte se k nám. Takže v podstatě je to naše neschopnost poskytnout alternativu tomuhle toho, které otevírá to vakuum, e, ve kterém oni se potom šíří. A já teď jenom eh, rychle zareaguji ještě na další otázky. Například ta rozplava o náboženství eh, versus eh, politické aktivitě. Samozřejmě v Evropě je to důležité, tohle je rozprava, která probíhá už dlouho. Mluvíme třeba o, o politickém náboženství, jsou skupiny, které říkají, mé náboženství se může vyjadřovat k veřejným věcem, já to chci tady vyjádřit, praktikovat a chci toho dosáhnout. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, eh, oni ve své době měli určitou vizi Francie, demokracie, která byla trošku jiná. Samozřejmě e, s tou stávající rozpravou na tom není nic špatného. E, v tomto kontextu zasněly i krásné, krásné otázky, ale to, co nám opravdu chybí, je nedostatek předkládání e, nových myšlenek, které by odpovídali, reagovali na dobu, ve které žijeme. My teď v podstatě eh, potřebujeme budovat eh, civilizaci, dostat se vlastně do nové úrovně když mi někdo řekne, víte co, vy jste jenom Maráty, já říkám, podívejte se, já geneticky jsem napůl Němec. A když mi někdo řekne, vy jste prostě jenom eh, z Emirátů, nebo mi řekne, podívejte, vy jste pouze, z, eh, vy máte v sobě moc německé krve, tak říkám ne. Já eh, <laughs> někdy mi takhle někdo, někdy já říkám, podívejte, já jsem vlastně um, nedá se nic udělat s mojí identitou, kterou mám. Prostě jsem nohama v obou těchto světech, které přemostuji. A je tedy potřeba dívat se eh, na, na věci takhle z různého úhlu pohledu. Ještě dvě věci jenom stručně, protože chci umožnit prostor i kolegyni. Ještě tady zazněla otázka kritické analýzy stávajícího dialogu v rámci Evropy a také v rámci muslimské společnosti. Se, eh, třeba ten incident Charlie Hebdo v eh, lednu, to byl prostě šok úplně pro všechny, protože vlastně ten útočník, to byl někdo, kdo měl být v prostředí, které v podstatě považujeme za, za, za, za centrum svobodného světa. Takže jak je možné, že oni vlastně zažívali takové zoufalství, že chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s zabitím jiných lidí, ani nepocházeli ze selhaného státu, prostě narodili se a Eh, vyrostli ve Francii. Takže co, co tam chybělo? A druhá věc, která eh, nás šokovala, je, že v podstatě ten útočník byl z určitého etnika, ale i ti, i ty oběti, při nejmenším v jednom případě, eh, byly ze stejného etnika a to platí i pro policisty, kteří tam zasahovali. Takže Otázka pořád ale zůstává. Všichni tedy vyrostli v podstatě ve stejném prostředí, pocházeli tedy z podobného prostředí, z podobného etnika. Proč máme různé reakce? Jeden ochraňuje, druhý zabíjí. Ehm, ještě jedna věc, která je asi překvapující, a tady eh, budu úplně otevřený sám se sebou, ale i s vámi, opravdová otázka je, jsou naše stávající systémy mm, zabraňují nám v tom, abychom opravdu vytvořili nějaké globální občanství, protože i když se díváte jinak, já třeba, když se dívám, nevidím barvu, vidím, ehm, nevidím etnikum, eh, ehm, pohlaví nebo eh, orientaci, podobně vidím eh, osobu, kterou před sebou mám. Takže ať už odhlídneme od vaší filozofie, od vašich problémů a tak, ehm, nejdůležitější je, jak, jak tedy můžete zdůvodnit Eh, použití násilí vůči nevinným lidi, lidem. Já jsem například, mě tohoto obrovsky zajímá, já jsem se věnoval i z tohoto důvodu zřejmě eh, psychologii. Pro mě ta psychologická složka je obrovsky důležitá, ale není jediná. Ono ta, eh, ten problém je multidimenzionální, jak jste viděli v naší prezentaci, tak máme tam devět různých témat, která ještě se rozrostou Poslední věc, kterou chci ještě říci, je otázka vzdělání. Ta otázka se mi opravdu líbila, protože já třeba můžu říct, že Dáš je eh, eh, skupina kriminálníků, jsou další skupiny, které takhle můžu klasifikovat. Ale samozřejmě to je nějaká klasifikace, to je nějaký štítek, ale já neposkytuji nástroje pro kritické myšlení. Takže tady samozřejmě nejde pouze o to, co se naučíme, ale i o to, jak vstupujeme do interakce s ostatními, se systémem, s naší rodinou. A vzdělávání je eh, proces také, eh, který znamená ehm, získávání zkušeností a v podstatě i ten, kdo poslouchá, si dělá nějaké, eh, mm, v něm probíhají nějaké metakognitivní procesy, takže tolik tedy ode mě a teď už předám slovo kolegyně. Děkuji. Já se obávám, že to bude poměrně obtížné, protože již mezi nás přišli další panelisté, ale přesto bych ráda dala ještě slovo paní Daniel. Aby Já se pokusím velice stručně odpovědět. Chtěl bych eh, reagovat na některé ty věci, které se zazněly. Omlouvám se za to, že možná neodpovím na všechno. Eh, ta první věc, o které se hovořilo, to znamená, eh, jaké je, eh, jaké je propojení mezi životní úrovní a mezi rizikem radikalizace. Myslím si, že v některých oblastech to skutečně je problém, ale myslím, že bychom skutečně riskovali simplifikaci celé té situace, zjednodušování, protože například v Británii tomu tak určitě není. Před několika měsíci tři eh, děvčata z východního Londýna cestovaly do Syrie. Vůbec nepocházeli z nějaké chudé rodiny, byly to eh, studentky, jedna z nich byla výborná, dokonce už byla přijata do Oxfordu. Čili eh, to byla děvčata, která měla obrovské možnosti v Británii a přesto se rozhodly připojit se k ISISu. <clears throat> jakým způsobem interpretovat i sám pro 21. století. Já skutečně nejsem člověk, který by na to mohl odpovědět, ale já si myslím, že e, něco takového není potřeba. Já si myslím, že existují umírněné skupiny islámské, e, kteří se snaží vysílat velice umírněné vzkazy a právě tito lidé by měli mít možnost využívat jakousi platformu, která by jim Eh, <clears throat> umožnila vysílat tyto, eh, toto narrativum, které je proti násilí. <clears throat> Jakým způsobem eh, se dostaneme k těm lidem? Tady potřebujeme vycházet z existující Eh, infrastruktury. Existují určité sítě mezi těmi umírněnými eh, muslimy, možná, že nejsou přímo v reflektoru nebo v hledáčku těch lidí, eh, nejsou mediálně zajímaví, ale tito lidé existují a musíme je nějakým způsobem identifikovat. Musíme to neznamená, že jim budeme diktovat, jak mají provádět své programy. Ne, jde o to, abychom jim pomohli využít těch zdrojů, které mají k dispozici pro to, co chtějí udělat. To se týče otázky eh, vzdělání, myslím si, že potřebujeme eh, pedagogy, potřebujeme mít sociální pracovníky, kteří se v těchto věcech angažují. Je potřeba eh, si uvědomit, že to lidé, které se setkávají s těmito problémy, například ve třídě, měli by mít prostředky, jakým způsobem na to reagovat, aniž by se vlastně dostávali do rizika, že je někdo za to napadne. Eh, eh, myslím si, že eh, lidé skutečně hledají smysl života a často si kladou otázku, jaká je jejich úloha ve společnosti, kladou si otázku, jakým způsobem mohou přispět k rozvoji společnosti. A to je další taková pozitivní věc, kterou bychom mohli lidem říkat. Eh, takovýmto lidem eh, by mělo být eh, opakováno, že jsou to lidé, kteří jsou schopní, kteří jsou cenní pro společnost a mají v ní své místo. Děkuji. Já bych velice ráda poděkovala oběma panelistům, panu Kruzemu a také paní Daniel. Děkuji vám mnohokrát za tuto mimořádně zajímavou diskusi. Eh, já sama a myslím si, že vyjadřuji názor všech členů našeho eh, podvýboru. Jsem přesvědčena, že musíme i nadále se věnovat tomuto tématu. To, co jste říkali, zcela určitě budeme mít na paměti a děkujeme vám ještě jednou. Zcela určitě budeme i nadále v kontaktu a dále budeme se bavit o těchto tématech. A teď půjdeme hned k dalšímu bodu. Dovolte, abych se rozloučila s panelisty nejprve. Ladies and gentlemen, please be seated. I kindly ask people... Dámy a pánové, prosím, posaďte se a ráda bych chtěla eh, požádat ty, kteří chtějí opustit sál, tak aby to učinili eh, tiše. Děkuji. It is my pleasure to well... Je to pro mě potěšení přivítat pana generála eh, Patrika de Ruziera, kterého dobře známe, který je předseda vojenského výboru EU a téma naší diskuze je výměna názorů s panem generálem na téma eh, jaký, jakého bylo za tři roky, jaký pokrok byl učiněn v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky za poslední tři roky, ale máme málo času, takže dám hned slovo panu generálovi, prosím. Prosím vás o úvod. Paní předsedkyně, děkuji dámy a pánové, to je pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali dnes k vám na zasedání výboru, podvýboru. Vaše činnost je velice významná a vždycky vaše eh, výstupy jsou velice pro nás obohacující. Vím, že již před eh, měsícem tady byl, eh, generál, byl náčelník generálního štábu a někteří nedávno byli také v Northwoodu, kde viděli operační centrum. A já můj eh, nástupce bude náčelník eh, eh, z Řecka, který nastoupí 6. listopadu. Já tedy jsem již v této funkci tři roky. Bylo to pro mě velice zajímavé. I byl jsem poradcem vysoké představitelky i předseda vojenského výboru, který obsahuje 28 náčelníků generálních štábů zemí EU. Já vám chci poskytnout tady takovou bilanci a Samozřejmě hlavně nám jde o ty konkrétní vojenské operace, ale především chci připomenout předem dvě důležité další oblasti. První je rozvoj našich vojenských kapacit, příprava spolupráce, mm, příprava eh, materi- vojenského vybavení, abychom mohli tedy eh, spolupracovat a eh, abychom tedy samozřejmě rozvoj vojenských kapacit, to je v, v, to je v kompetenci jednotlivých států, ale my tady spolupracujeme především s Evropskou eh, obranou agenturou a zde chci mm, eh, přivítat eh, její zástupce zde a s mm, kolegou Demikem velice pravidelně spolupracujeme. Takže tady došlo k určitému pokroku ve vývoji těchto vojenských kapacit, ale jak jsem řekl především, ale je to v kompetenci členských států. A druhá oblast, to je strategický dialog. Za ty tři roky jsem vedl celou řadu strategických dialogů na žádost vysoké představitelky a celkem se 25 státy ze všech kontinentů. Ano, Evropská unie, jakožto politická struktura, politický aktér, je uznávána a čím dál více eh, ji ostatní naslouchají, aspoň tak jsem to já viděl. A mm, třeba když jsme jednali se Spojenými státy americkými na téma Afrika nebo s Čínou, kde jsem vedl první strategický dialog eh, s mým partnerem, eh, čínským partnerem, náčelníkem čínského štábu, i s Japonskem, s Novým Zélandem a i s dalšími, mm, kteří jsou aktivní v Indickém oceáně. Takže rozvoj vojenských kapacit, strategický dialog, to jsou velice důležité akce, to se mm, velice dynamicky rozvíjelo a není ty konkrétní operace. Jak víte, máme 3200 vojáků, kteří jsou eh, nasazeni v šesti operacích a máme devět partnerských zemí, které se zapojily. Především hm, jde o eh, individuální akce jednotlivých států, které finančně eh, pomáhají 600 milionů euro. To je rozpočet, který hm, se týká těchto operací. Bilance. Evropská unie odhodlaně zde působí, já myslím, že i velice efektivně bojuje proti eh, piráctví, to je operace Atlanta, potom stabilizace zemí hm, jako na Balkáně, Hercegovina, potom podpora poradenství a výcvik hm, armád, které jsou zmítány vnitřními konflikty a teroristickými útoky. To je to, co děláme v Mali, eh, ve Středoafrické republice anebo v Somálsku, kde jsem byl před deseti dny. A nakonec je to boj proti sítím, které ohrožují životy jiných na moři. To je operace Sofia, kterou dobře znáte. A mm, i zde vám mohu eh, říci, že naše operace jsou velice dobře řízeny, velení je výborné eh, a skutečně jsou velice efektivní v, v daném lokalitě, samozřejmě v rámci limitací, které zde máme. A mm, ty výsledky jsou velice pozitivní ale nicméně není to bez nebezpečí. A zde dovolte, abych je identifikoval ve Středoafrické republice. Já myslím, že pro nás kolektivně je to nebezpečí v tom, že eh, eh, že eh, je otázka transformace, aby vůbec uspěla tam. A to jsou ty středoafrické eh, mm, ozbrojené síly, které se musí transformovat. A nedávno, před pár dny, mm, se ukázalo, že ne všichni zrovna pochopili, že je třeba transformovat vojenské struktury a že musí sloužit politickým orgánům. To ještě nepochopili, takže to je dlouhodobá činnost, dlouhodobá práce, úsilí a to musíme dovést k dobrému konci spolu s OSN. Takže to je velké nebezpečí, které je ještě dlouhodobé ve Středoafrické republice. Mali. Tam ta otázka, mm, kterou, kterou musí řešit naši politici, je, co udělat po roce 2016, kdy skončí mandát naší operace v Mali, tedy jaký vztah tam nastolím, vytvoříme s, s orgány z Mali tedy s ministerstvem obrany, ale také i s generálním štábem a my jsme zde již mm, zase jsme mm, splnili vynikající mm, úkoly, které jsme tam měli, eh, ale to je velký úspěch pro mě, tedy Mali, a potom je to operace Atlanta, to je další úspěch. Somálsko. Zde došlo k citelnému zlepšení, já tam jezdím každého půl roku, a pravidelně tedy, abych viděl, jaký je vývoj bezpečnostní situace, ale také, jaký je velice citlivý vývoj eh, mm, eh, činnosti mezinárodních aktérů různých a naštěstí už tam se staví v Mogadišu ambasády a vidím, že i některé země se finančně angažují, některé země Perského zálivu, třeba Turecko také, to je velice důležité, protože to pomáhá mm, oživení ekonomiky, ne, mm, zde Somálsko postupně začíná hrát opět eh, takovou klidnější Eh, roli, i když zatím je to příliš, příliš daleko tomu, aby zde eh, mohli nahradit eh, tu sílu Středoafrické unie, mm, protože to je zatím jediná síla, která v tom regionu je schopná bojovat, takže zatím Somálsko není schopno ji nahradit. A teď je otázka pro naše ministry. Co uděláme mimo Mogadišu? jakou podporu budeme tam poskytovat, a, tedy my jako Evropská unie vojensky. Altea, e, to je naše angažovanost v Bosně a Hercegovině, to je jedna z operací a zde framework, framework Participation Agreement, to je smlouva, která byla nedávno podepsána s Bosnou a teď jde o to, aby postupně se aplikovala a aby se také mohli zapojovat do našich operací. A říká se, slyšel jsem, že Bosna Hercegovina údajně se bude ucházet o členství, stane se kandidátskou zemí, ano, pokud ano, tak potom je otázka, jak tam zachovat takovou misi, takovou operaci v zemi, která by byla kandidátská, ucházela by se o členství. Ale to je hm, až téma na příští léta. Ještě další dvě operace. Je to operace Atlanta, o té, Atalanta, o té jsem hovořil, potom je to ten problém, jak reorganizovat tuto operaci, která skutečně byla velice úspěšná, která dala nový impuls i námořnímu průmyslu a pomohla všem dotčeným subjektům. A v Nosůdu určitě jste viděli, jak vypadá ta struktura. Není to čistě vojenská struktura, ale civilně vojenská struktura velení, jak tam funguje. Je to akce, která se dotýká různých sektorů již to trvá více než rok, kdy v podstatě tam nedochází k pirátským útokům. Takže i teď je otázka, jak to reorganizovat, uzavřít, jaké partnerské vztahy eh, navázat, tak aby, eh, se, aby ta situace eh, byla nezvratná. To budeme muset řešit s tím, že samozřejmě existuje interakce s operací SOFIA, kde ten krátkodobý cíl je teď dostat před soud mm, ty, kteří ohrožují životy velkého počtu lidí, eh, tím, že je převáží na těch různých bárkách, ani bych to nenazýval loděmi. A potom je tady otázka Eh, partnerství s budoucí vládou Národní jednoty z Libie, takže to je ještě ale dlouhodobá věc. Skrnu. Myslím si, že aspoň pro mě eh, tady zatím ta, pro mě ta stanice je více než napůl plná, protože jsme udělali velký pokrok za poslední tři roky. I eh, vysoká představitelka se velice tady angažuje a má velkou podporu při řešení krizí od vojenských sil a skutečně viděl jsem, jak brilantně eh, eh, tyto mise jsou vedeny a eh, jak situace se hodně zlepšila, třeba ta krize ve Středoafrické republice, konec roku 2013, začátek roku 2014, tak tam jsme viděli, jak se situace zlepšila i ty operace ve Středozemním moři také. Máme zde čtyři operace, které byly zahájeny za poslední tři roky, eh, tři tisíce, více než tři tisíce vojáků, potom i eh, zde je to Itálie, která velí dvou operacím, Rakousko další operaci, Spojené království velí eh, třetí operaci a čtvrtá operace, to je Německo, které nastoupilo po Španělsku a Francie. Takže jsou to mm, různé tedy evropské země, které velí různým operacím. A i se zlepšily vztahy, vztahy s, s NATO, s aliancí pravidelně se, stýk, se scházím, schází generální tajemník a naše vysoká představitelka a i se zúčastní zasedání ministrů obrany tady nebo e, v sídle NATO, takže to je velká interakce, která e, se i zvyšuje. Takže i, i, i to je nezbytné, e, protože i ty hrozby teď jsou hybridní, takže to znamená, že musíme více spolupracovat, všichni si to dobře uvědomují. A poslední bod, e, tedy k té sklenice, která je více než napůl plná, jsou ta partnerství, strategická partnerství, kterých máme velké množství, došlo k velkému zvýšení a máme 18 e, třetích zemí, které se zapojily do našich operací nyní a vedeme celou řadu strategických dialogů s Čínou, například s Japonskem, e, potom, jak jsem řekl, i hodně jednáme se Spojenými státy, mm, e, naše tedy evropské, přes naše evropské velení. Došlo k velkému pokroku, ale bohužel bohužel zatím ta sklenice eh, nepřetéká. Je třeba eh, pracovat na našich vojenských kapacitách, je třeba, abychom vytvářeli skupiny ad hoc. Mm, to zatím je pouze v zárodku. Všechno zatím mm, jsme tady na začátku rozvoje těchto kapacit, protože zatím vojenské kapacity jsou in, eh, v kompetenci členských států. Další zlepšení je sdílení břemena, e, finančního břemena i e, tedy personálního břemena, což je něco, co je citelné a také se, e, se v tomto angažujeme více a více jak jsem řekl, to není bez rizika, jak jsme viděli i v Mokarišu, i tam jsme tedy se velice angažovali, máme pod kontrolou potom operace Atlanta, Atalant, Atalanta, takže to také byla operace, která umožnila tedy, abychom se dostali do Středoafrické republiky a potom UNEFOMET, to je nedávná operace, která pokrývá celou řadu e, různých akcí, včetně těch docela razantních. Nicméně zde musím přiznat, že jako e, pro občana je dobré vědět, že i e, nebereme na sebe, bo to třeba musím také zúraznit, e, a zatím nemáme žádné tedy permanentní velení v Bruselu, což ale nám nebrání, nebránilo zahájit ty čtyři operace, ale tady bych velice rád, kdyby se ještě o tomto tématu více jednalo. a bilance. Pokud Evropa, obra, Evropa obrany znamená Evropu solidarity zároveň. Já si myslím, že tady došlo k obrovskému pokroku za tři roky, což jsem skutečně skonstatoval i já sám ve své funkci. Ale pokud Evropa obrany bude znamenat obranu Evropy, anebo roku to bude znamenat, že budeme mm, používat vojenské síly ve prospěch eh, naší zahraniční politiky, tak tady ještě nás čeká obrovské úsilí. Všichni si myslíme, že samozřejmě eh, to, co eh, ty úkoly, které byly svěřeny vysoké představitelce, tak to jsou velice důležité úkoly, což znamená i novou strategii, tak abychom mohli zjistit, co se nám může podařit, když se spojíme všech 28 států, když se spojí a je třeba tedy i e, víc, e, společně tedy pracovat na našich vojenských kapacitách, vojenských prostředcích, a abychom jasně řekli, kdo má jaké know-how, a tak, abychom mohli reagovat na krize, někdy třeba sami, ale někdy tedy společně, někdy jen několik států a někdy všech 28 států Unie. Děkuji. Děkuji, pane generále mentioned that Možná jsem měla zmínit, že dnes mezi nás pan generál přišel naposledy ve své stávající funkci. My samozřejmě doufáme, že mezi nás přijdete ve, svých, ve své nové funkci. A také se těšíme na vašeho nástupce. Doufám, že přijde mezi nás. Teď vám každopádně eh, Děkuji, děkuji za váš projev a nyní dám prostor kolegům. Pan Gáler. Děkuji. Děkuji, pane generále. Gratuluji také k práci, kterou jste odvedl a přeji vám všechno nejlepší do budoucna. Já stejně jako vy si myslím, že jsme udělali řadu důležitých kroků za poslední tři roky, to znamená ve vašem volebním období, ve vašem období, kdy jste se věnoval této věci a opravdu si myslím, že jsme zavázáni tomu, abychom tady něco udělali. Nemůžeme dělat, že jsme na světě sami, že nemáme žádné sousedy. To znamená, musíme přijmout eh, určité výzvy i tedy jako Evropská unie. Eh, oblast, o které teď eh, něco řeknu, eh, tam to ještě není úplně dokončeno, není to hotové. Mm, věci, které máme ještě před sebou. Vy jste hovořil o nové zahraničně bezpečnostní strategii, která by měla být předložena na jaře příštího roku a já doufám a opravdu na to čekám že to už bude opravdu jakási, jakýsi nástupce bezpečnostní strategie z roku 2003. To znamená, že to nebude příliš eh, nějak všeobecně nastaveno. Tady si myslím, že opravdu k tomu všichni musíme přispět, aby právě tahle oblast tam byla detailně rozpracována. Vy jste hovořil také o další oblasti, command and control. E, nemáme tedy žádné stále velitelství, máme tam operační středisko, ale jak vypadají ty e, interní diskuse také s členskými státy, které vždycky byly poměrně zdrženlivé? také si myslím, že všechno to, co eh, souvisí také se Sofií, to eh, by tedy mohlo být, eh, by mělo tedy spadat pod kontrolu tohoto velitelství. Samozřejmě není teď možné předpovědět, jak dlouho to ještě bude trvat. Jak daleko zachází takzvané prudent planning pro tu třetí fázi? jak si stojíme a od kdy si myslíte, že budeme mít tedy nějakou příslušnou strukturu v Libii. A to se teďka vztahuje eh, na politiku, na otázku uprchlíků, od kdy bychom mohli počítat s tím, že v podstatě v Libii budeme mít eh, nějakého kontaktního partnera, na kterého se budeme moci spolehnout. Pan Aler, eh, ještě než eh, odejdete, možná bychom vám mohli dát jakýsi dárek, protože když jste před třemi roky začínal, tak jsme si říkali, že existuje určitá překážka eh, tehdy se jednalo o rozpočet a teď jsme tedy eh, rozhodli eh, vlastně v září letošního roku jsme poprvé zvažovali, co bude potřeba v této věci udělat a Během příš, <clears throat> příštích let myslím, že eh, budeme eh, skutečně schopni financovat eh, systém velení jak pro vás, tak pro paní Mogherini. A to všechno na základě předkomerčních zakázek. Takže doufám, že budeme schopni skutečně tento rozpočet pro vás mít. Mám otázku, která se týká také operace Sofia. Eh, minulý eh, týden eh, OSN, Rada bezpečnosti, <clears throat> vlastně dala nám možnost kontrolovat lodě u pobřeží Libie a také OSN, respektive Rada bezpečnosti, souhlasila s tím, aby se vytvořila určitá společná vláda v Libii. To podle mého názoru nám umožňuje další jednání eh, týkající se vlastního rozsahu mandátu eh, operace SOFIA. A myslím si, že je potřeba vycházet z té velice volatilní situace v Libii a je potřeba si uvědomit, že mnoho těch přístavů, eh, že tam jsou i nadále militantní bojovníci z islámského státu a jsou tam, působí tam také ty převaděči, čili Eh, mě by zajímalo, jestli existuje nějaké plány na pozemní operace, které by s tím skoncovaly. A pokud ano, tak eh, jakým eh, způsobem tyto faktory bude řešit právě operace Sofia a Evropská unie. Druhá otázka se týká toho, jakým způsobem má operace Sofia ve druhém a třetí fázi vliv na činnost Frontexu protože se zdá, že eh, Europol a Frontex budou mít stále větší eh, úlohu. Jde mi o to, jestli tedy jste se rozhodli o přechodu mezi fází 2 a 3, to znamená mezi tím politickým a bezpečnostním výborem a pokud mohu říci, ta, ten úzký mandát, který tady existuje, kdy vlastně tedy eh, se soustředíme pouze na ty převaděče, to nás Eh, vede také k otázce, jakým eh, způsobem právě eh, to, že se nějakým způsobem že vyřešíme tuto situaci s převaděči, jakým způsobem to bude souviset s novými itineráři těch e, migrantů. Děkuji, kdybyste k tomu mohl něco říct. Děkuji, děkuji pane Elere, Marek Jurek. Děkuji. skladává už... Uh... Já eh, bych rád podpořil to, co tady říkali kolegové. Děkuji, že jste mezi nás přišel, že jste nás prostředkoval všechny tyto informace. Ještě mám jednu konkrétní otázku, která se vztahuje k té nejdůležitější rovině. V rámci společné obrané politiky je důležité, abychom měli to, čemu francouzi říkají présence. To znamená, abychom byli tam přítomni. A potom ještě eh, bych, se, eh, bych rád něco řekl k rozhodnutí Evropské rady jak vidíte budoucnost této operace? Také minulý týden jsme měli eh, rozhodnutí eh, Bezpečnostní rady OSN ohledně mandátu k této operaci. Samozřejmě tady nejde pouze jenom o vstoupení do poslední fáze, ale o ten eh, výsledek, konečný výsledek. A e, k tomu se tedy musíme nějak i teoreticky postavit, takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Možu šudziemnym, přičem mandát... E, Vidíme všechno, co se, co se odehrává ve středozemí, ve, střed, ve středozemním moři. A my samozřejmě máme mandát e, k tomu, tedy k té západní operaci, ale teď, co se třeba týká pašování lidí v eh, oblasti Černého moře. Myslíte si, že eh, v dohledné mm, fázi se dostaneme tedy do konečné fáze eh, jedna, Jaký mandát budeme mít k východní části Středozemního moře, jak nakolik můžeme počítat také s Tureckem, které samozřejmě ve srovnání s některými jinými zeměmi je velmi stabilní. A jsme připraveni na to, že ti pašeráci můžou rozšířit své aktivity. Jsme schopni na to zareagovat a ten problém vyřešit, protože ty pašerácké aktivity probíhají opravdu v masovém měřítku. Děkuji. Thank you. Uh, děkuji. Já se omlám, pane generále, že jsem tady nebyla, když jste eh, měl svou prezentaci, ale eh, přesto bych ráda využila této příležitosti, abych se vás na něco zeptala. V nedávné době, když mezi nás přišla paní Mogherini, tak já jsem eh, se jí zeptala na to, co si myslí o nedostatku koordinace mezi našimi členskými státy, které působí eh, v Iráku, to znamená v té první ehm, eh, frontě proti ISISu. Já jsem tam byla, byla jsem 10 kilometrů od Mosulu, 1,5 kilometru té fronty proti ISISu a já jsem skutečně byla překvapena tím, jaké tam máme malé schopnosti, eh, málo také příslušného vybavení. A bylo mi řečeno, že některé eh, členské státy eh, dodaly například za to vojenské vybavení, například Německo protiminové tanky, ale <clears throat> to se netýká té fronty, která je 1500 kilometrů dál. Tyto lidé nemají zařízení na noční vidění, nemají dostatečnou munici. Česká republika dodala, pokud se nemýlím, munici, ale ti lidé velice často nejsou eh, eh, pro školení. Často nám říkají, potřebujeme eh, lepší vybavení, potřebujeme lepší trénink a přitom členské státy, i když se podílejí na, na Eh, dodávání těch toho vojenského vybavení spolu eh, tyto věci eh, nekoordinují. <clears throat> Paní Mogherini řekla, že koordinace probíhá v rámci koalicí, ale to není pravda. A nemyslím si také, že to odpovídá dobré <clears throat> bezpečnostní a obrané politice. Čili jak to je s tou koordinací? Neměli bychom vědět, kdo vlastně odmítá se podílet na těch koordinovaných akcích protože eh, fakticky tímto způsobem eh, eh, vlastně selháváme v očích našich občanů v boji proti ISIS. Vytváří to nové uprchlíky a ovlivňuje to tak naše vlastní občany. <clears throat> Další otázka, kterou bych se vás zeptala, se týká operace Sofia. Týká se to pouze eh, námořních eh, eh, bojových prostředků a námořních hranic, anebo to jde za hranice, tedy mořských hranic. <clears throat> A jinými slovy, týká se to i pevniny, týká se to tedy i toho dalšího vojenského vybavení. A jak si myslíte, že se budou věci dále vyvíjet? Pochopitelně, že jsme chtěli, aby ta dohoda eh, platila, ale nezdá se, že tomu tak je. Eh, generál Aftar, kterého podporuje eh, vláda v Tobruku, možná, jako my nevíme vlastně, kdo podporuje koho, ale je tady podpora jak Saudské Arábie, tak Emirátu, Egyptu to, takováto operace ovšem by mohla být eh, stejně katastrofální jako ruská operace ve Sýrii. Eh, víme, že dodávky zbraní eh, z Turecka i nadále proudí do Miseraty. <clears throat> Já se tedy ptám, jak Eh, jaký můžeme očekávat další vývoj eh, teď, kdy jsme svědky, nebo kdy dojde k dalšímu eh, nárůstu násilných <clears throat> akcí v Libii a kdy také dojde k posílení těch různých aktivit ISISu. Děkuji. Pan Afakam. Thank you. Děkuji, děkuji paní předsedo. Eh, já bych chtěl eh, také poděkovat vám, pane generále, za veškeré služby. Mám velice snadnou otázku a sice eh, kyberobranu. Víme, jak je to velice důležité jak pro vojenské věci, tak pro věci civilní. Chtěl by mě zajímat, co se pohnulo v této věci a jestli si myslíte, že nebezpečí kyber útoku se zvýšilo. Pan Galer by se chtěl ještě něco zeptat. Já jsem zapomněl na jednu věc. Eh, je to věc, kterou, na kterou se ptám už celou řadu let a sice proč eh, eh, nedosahujeme žádného pokroku v oblasti mechanismu Aténa, protože to jsou věci, které jsou velice důležité pro všechny členské státy a zajímalo by mě, proč v této oblasti nedosahujeme žádného pokroku. Mohl byste nám něco říci o tom, jak probíhají diskuse o této otázce? Další e, žádosti o slovo nemáme, takže e, možná, že nejdřív si dám ještě sama slovo. E, já mám několik otázek. Pane generále, mohl byste nám říci o tom, jak vypadá dialog Eh, se spojenými státy a eh, jak vypadá eh, ten program dialogu s Čínou a jestli i tady hovoříte o té kyber, kybervojenských akcích. Pane generále, teď vám dám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Možná Začnu tou poslední otázkou, která se týká kybernetické bezpečnosti. Ano, mm, navázal jsem z Pekingu před pár měsíci strategický dialog s Číňany a řekli jsme si, že musíme spolupracovat s partnery z Asie, nejenom protože bychom nějak militár, plánovali nějaké vojenské akce v Asii, to ne, ale poněvadž tady jsou témata, kde bychom chtěli vést takovou diskuzi na vysoké úrovni a já jsem tedy byl, proto jsem tam jel. E, s Čínou jsme nehovořili o kybernetické bezpečnosti, to je spíše politická otázka. My jsme se s nimi zaměřili na Afriku, protože to je oblast, kde jsem viděl, že Čína se pozitivně angažuje. A proto eh, náš eh, velitel v Mali tak spolupracuje s čínským velitelem v Mali, který pracuje pro OSN, protože ano, musíme zintenzivnit naše kontakty. V minulosti jsem byl v Mogadišu, když jsem vystoupil z letiště, tak jsem tam viděl čínské vojáky. Je důležité, abychom spolupracovali, navazovali tyto vztahy. Pokud je o kybernetickou bezpečnost, tak za poslední tři roky, jakého pokroku jsme dosáhli. Já myslím, že ano, je zde pokrok, ale ještě je třeba udělat hodně věcí. To je prostě taková elektronická válka vlastně, to znamená, všechno je tam velice citlivé, utajené a těžko je, je možné o tom mluvit, když je vás více než dva. Možná jeden. A, a ve 28 už vůbec ne. A tady spíš jde o důsledky, o kterých potom diskutujeme. A v mém výboru a v Evropské obrané agentuře se hodně zaměřujeme právě na e, osvětu, na ochranu technickou ochranu, ale i na osvětu, jaké jsou s tím proje, spojeny problémy, abyste bylo povědomí. Takže, ale to je pravda, že to je téma, kde nebyl pokrok a to je hybridní válka a tady je potřeba, ale především vést politické diskuze. Zatím operace Eh, operace v rámci vojenské v rámci obrané bezpečnosti politiky podle smlouvy nemohou být vedeny mimo hranice EU, ale máme zde klausuly solidarity a nedávno některé státy třeba v oblasti migrace využili vojenské síly, ale to není nahlíženo jako operace v rámci, v rámci společné politiky a možná i u kybernetických útoků, možná, že některý stát bude úplně přehlcen tímto a nebude schopen to vyřešit sám. A potom asi to, a myslíme si, že zde eh, je důležitý vztah s NATO. Měli bychom eh, zájemně tedy pracovat na plánování a mm, přijímat nástroje které půjdou nad rámec čistě vojenských akcí, které je schopno provádět na to. Paní Gomez, já bych se chtěl vrátit k té první části vaší otázky. Irák, Mosul, ano, tam jsem sloužil před pár lety a hrozba se strany islámského státu. potom otázka výcviku a eh, vojenského vybavení. Já chci zdůraznit věc, kterou dobře víte ve výboru, a to je, že jedna z velice efektivních aktivit je právě výcvik. To děláme s Mali. To je velice úspěšné. Já jsem to viděl sám. To potvrzují vojenské orgány, politické orgány v Somálsku, ano, už také se to rozvíjí. Ale vždycky je tam otázka vybavení, protože my nejsme schopni financovat prostřednictvím evropského rozpočtu, tedy je materiál, vojenský materiál, a naše členské státy nechtějí dělat více, než co dělají již teď, nechtějí jít nad rámec své vojenské angažovanosti v těchto zemích a proto tady je důležité to partnerství, protože prostřednictvím partnerství jsme schopni v některých oblastech nalézt prostředky. Výcvik a vybavení. To bude důležité téma, o kterém se bude diskutovat na nejvyšší úrovni v EU. Tady potřeba, je potřebný pokrok nejenom pro politické rozhodnutí, ale je třeba i nasazovat naše síly a tudíž to znamená určitá očekávání od těch států. No, pana Galera, vaše, vaše otázky. Jak, je, jak jsme na tom s velením? No, eh, takže zde v Bruselu bychom měli být autonomní, to znamená, měli bychom eh, potřebujeme větší objem? Zatím ne. Vzhledem k počtu operací, které máme, máme jich šest, takže to nepotřebujeme zatím. Ale v některých oblastech ano. A to je otázka poradenství a výcviku. Tam potřebujeme zvýšit naše kapacity, velitelské kapacity, nebo aspoň otázka dohledu, kontroly nad těmi operacemi, protože třeba a tam, tam jde o komplexní přístup v těchto operacích. To znamená, my musíme eh, eh, provádět výcvik eh, i mimo tedy armádu, mimo posádky, musíme jak si mít širší záběr v té zemi. A, takže ano, to je oblast, kde tedy C2, C2 naše ne, vojenské velení je užitečné také. A někteří z vás jste byli eh, v našem sídle v Nofuru, tam je to úplně jiné, i když než to, co srovnáte, když to srovnáte s Římem, protože v Římě to není čistě Eh, vojenské velení tam a působí různé eh, organizace, různé orgány. Mm, tady musíme mít úzký vztah s Europolem, s Eurojustem, s dalšími partnery z regionu, s, a i eh, tedy s NATO, s průmyslem NATO řídí tu operaci na moři, takže to jsou nejrůznější partneři. A moje odpověď na vás je ano, je to problém. Hlavní problém je, že je plánování našich kapacit. My zatím nemáme dostatečné plánovací kapacity. Paní Borgerini je vysokou místo předsedkyní komise a ta potřebuje více a více mít eh, eh, poradce, analytiky, když eh, z Kaspického moře eh, tedy jsou eh, vysílány rakety, tedy velké množství raket, tak potřebujete mít možnost, jak mít, je třeba mít know-how, abyste mohli analyzovat tu situaci a to bychom měli vybudovat tady v Bruselu, tedy strukturu plánovací a analytickou. A potom, pokud je o ten mechanismus sdílení břemene, o tom jsem se zmínil, tam je malý pokrok, stejně jako v NATO. To není otázka tedy organizační, to je problém členských států. Členské státy nechtějí sdílet náklady na naše akce. Tak to je. Ale je tady jedna oblast, eh, kde to je úplně ne, nelogické to znamená, to jsou ty, ty akce, za které odpovídá na to. Máme celou řadu operací, misí, kde nejsme vojensky nasazeni, angažovány, ale mm, je, jsou to mm, operace jako například e, v roce 2008 v Turecku. To jsou otázky pomoci záchrany při katastrofách. Tam přece bychom, tam máme určité posílené společné financování, které bychom měli podporovat. Ano, já vím, že Španělsko teď jaksi již je nastartováno, protože má velice špatné vzpomínky na mm, mm, to, co je stálo spoustu peněz. A takže musíme tlačit na to, aby zde docházelo ke sdílení a aby zde byl takovýto mechanismus, který mechanismus sdílení přemene. a i ve světle toho, co se stalo s, v krizi s ebolou. Evropská komise financovala e, do, přepravu pacientů e, do Evropy, no, takže to mm, jsou další příklady možné spolupráce. A teď Sofia což je jedna část toho plánu těch 13 bodů. My jsme začali stejně jako s Atalantou, věděli jsme, že ty, že e, ta vojenská složka je pouze jednou z mnoha dalších. Věděli jsme, že se musíme inspirovat e, tím, co udělalo Španělsko již před mnoha lety, nebo co dělá Austrálie v posledních letech. Jde o země původu nejprve, takže je třeba spolupracovat se zeměmi původu, s místními tedy komunitami, s vládami. Tam do těch zemí také musí jít rozvojová pomoc, takže spousta věcí. Je třeba spolupracovat i s transitními zeměmi, abychom dostali před soudy ty převaděče, takže potom, aby se nedostali tedy na moře, to je potom velký problém. A potom je to otázka akcí na moři. Jak jsem řekl od samého počátku, šlo v této operaci o záchranu životu, aby lidé nebyli tedy eh, jaksi eh, umístěni na eh, ty bárky, které jsou přeplněné, které se, mm, jsou ve špatném stavu. A i samozřejmě máme i mm, ale vojenské fregaty, i mm, eh, pomocné tady letectvo, i ponorky, které mm, jsou součástí té operace. A, ale primárním cílem je záchrana životu, když je eh, vyslán signál a samozřejmě nyní operace Sofia zachránila mm, tisíce životů v poslední době. Jak jsem řekl na začátku, no, cíl je všemi možnými prostředky, samozřejmě při respektování mezinárodního práva, to znamená eh, při respektování rezolucí eh, Rady bezpečnosti a se souhlasem Libie, tak ukázat, že jsme ochotni jít tam, kde třeba, abychom eh, zatočili s tímto biznesem, pokud možno i, pokud to bude třeba i eh, pozem, na zemi, na souši. Samozřejmě tady probíhá opatrné plánování, ale za prvé to, ne teď je to teprve v počátcích, to znamená získáváme analytické informace a to se provádí tedy ve štábu a vlastně v každé, spolupracuje se s Europolem, s Eurojustem a takže ti všichni působí zároveň ve štábu této operace a jsou tam i tedy další pracovníci, protože musí spolupracovat s Tuniskem, s Egyptem a pouze tak lze pochopit, co se tam děje. Cíl není po, využívat vojenské síly, použít vojenské síly. Ne, jde o to získat informace, abychom zjistili, eh, jak adekvátně reagovat, což eh, může být tím, že budou spolupracovat určité státy mezi sebou, které provedou práci, nebo tedy bude to spolupráce s budoucí dočasnou vládou a tak dále. Takže. Stated as being Potom eh, přechody mezi těmi fázemi, to je samozřejmě politický proces. Musíme teď také samozřejmě působit i na moři, pohybovat se mezi teritoriálními vodami, protože samozřejmě um, není uh, tak snadné se pohybovat jenom čistě na té hranici, ale samozřejmě tam je potřeba také mít vyhodnocení ze strany uh, rady, znamená, oni se na nás obrátí, napíší nám a můj výbor se na to potom podívá, předloží hodnocení. Rada potom formálně se dohodne na tom, že je potřeba, eh, že je v pořádku přejít do další fáze a potom eh, te, ta daná země se rozhodne ve, eh, na tom časovém rámci. Takže to je samozřejmě pod politickou kontrolou, to má jasné důvody protože to mění mezinárodní vztahy, takže to není možné udělat eh, z ničeho nic jenom eh, protože k tomu existuje nějaká tedy vojenská potřeba. Co se týče té interakce, ono bylo moudře rozhodnuto implementovat stejný mechanismus jako ten, který se využívá v OSN, to je mechanismus, kterému říkáme SHADE, tam v podstatě jde o to, že ta interakce mezi všemi partnery, eh, eh, existuje tedy, kteří eh, tam hrajou nějakou významnou roli. To jsou tedy všichni aktéři, kteří působí v blízkosti Libie. A já doufám, že jsem tedy zodpověděl už všechny otázky. I my vám mnohokrát děkujeme. Já bych nyní ráda informovala všechny eh, poslance, že budeme mít admirála Ekrenendino, který je velitelem operace Sofie. Budeme je mít tady mezi námi v prosinci, takže budete mít možnost eh, vyměnit si s ním eh, názory ohledně detailů, tedy známých detailů této operace. Já bych nyní jménem našeho podvýboru ráda poděkovala eh, panu generálovi za skvělé služby, také za jeho trpělivost a laskavost, že tedy mezi nás přišel a informoval nás o všem, eh, o všech nových vývojích v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. Přišel jste mezi nás pokaždé, když jsme si to vyžádali, takže za to vše vám děkujeme.